Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Vážení kolegové, dámy a pánové, zahojeme veřejnou část dnešního jednání. Požádám vás o klid v sále. Požádám o všechny vítané, přítomné, aby se rychle usadili. Pokud možno potichu. Prosím o klid. Euh, jsme u bodu 4 dnešního pořadu dne, který navazuje na rozpravu, kterou jsme právě vedli k návrhu rozpočtu pro 2011. Pardon, navážeme, respektive jsme u bodu Sedm, sedm, našeho pořadu dne, omlouvám se. Jsme u bodu sedm. Jde o hlasování o prozatímní zprávu Remera Begeho, prozatímní zprávě Remera Begeho o víceletém finančním rámci pro období 2007 až 2013. Požádám všechny, aby ukončili soukromé rozhovory. Máte všichni hlasovací seznam. Požádám, zeptám se zpravodaje, zda chce nějak uvést to hlasování. Děkuji vám, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Ehm, hovořili jsme o strategickým cílem, který souvisí s touto předběžnou dohodou. A shodli jsme se na tom, že tváří v tvář v situaci uspůsobení víceletého finančního rámce a e, interinstitucionální dohody na základě vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost se nacházíme na, v určitém milníku a proto je důležité, abychom eh, na plenárku se vydali s průběžnou zprávou, abychom vyslali jasné poselství komisi a radě. Já bych rád řekl, že jsem se podíval na pozměňovací návrhy a chci vám říct si následující. Jsem ochoten přijmout všechny pozměňovací návrhy tak, jak jsou, eh, za toho předpokladu, že budou do balíčku zapojeny i kompromisní pozměňovací návrhy A a B. A u eh, dvojky se vzdáme odděleného hlasování a eh, navrhují u dvojky také plusko. Možná poslední věc, pokud zpráva projde tak, jak je, tak bude jasné, že v úterý se bude hlasovat v plenárním týdnu, v plen, na plenárním zasedání. A s tím vlastně souvisí i tendence, že nebudeme chtít nic jiného, než že vyzveme komisi k tomu, aby ty technické návrhy, které tam jsou, nějak zhodnotila politicky, aby to zaručilo více záruk, aby to zvýšilo tu jistotu a aby se tím změnili i ty rozpočtové požadavky do roku 2013, aby byly postaveny na nový základ. Myslím, že u ITERu se ještě dostaneme k tomu, že komise bude muset provést konkrétní důslednou analýzu různých projektů, které musíme do rozpočtu ještě zapracovat a které musíme spolufinancovat také do roku 2013. Oni budou muset provést analýzu, jaké dopady tyto projekty budou mít na náš rozpočet. Jen to by byla zodpovědná a trvale udržitelná politika. A právě proto potřebujeme tuto průběžnou zprávu. Děkuji. Bien, merci, monsieur le rapporteur. Děkuji, pane zpravodaji. Je zde řada poznacích návrhů, zpravodaj souhlasí se všemi z nich. Znamená to, že mohu nechat hlasovat unblock? Nebo nikoli. EPP souhlasí. Liberálové nesouhlasí. Dobrá, či nevezmeme to unblock. Ano, ano. Jenom eh, hlasování o... Jenom u hlasování o bodu 4, o na návrhu 4. To vnímáme jinak. Čili An žádá, abychom samostatně hlasovali o bodu 4 a ostatní můžeme si unblock. Nechávám hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, kromě čtyřky. Včetně samozřejmě těch návrhů zpravodaje. Kromě čtyřky, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Je, jeden, dva proti, pardon, zdrželi se? Nikdo? Čtyřka. Přejete si tam dílčí hlasování? Ne. Takže čtyřka unblock, čtyřka celá, kdo je pro? Děkuji. Proti? Sedm, zdrželi se? 3. Přijato. Rovněž přijato. Děkuji vám. Zpráva Raimena Begeho je přijata. Pardon, je potřeba ještě závěrečné hlasování. Takže závěrečné hlasování o takto pozměněné zprávě. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Takže dva proti, nikdo se nezdržel. Děkuji mnohokrát, blahopřeji zpravodaji a jak uvedl, můžeme to tedy nechat zapsat na pořádné druhé zářijové plenárky, to znamená příští týden. Další hlasování. Se týká zprávy pana Kalfina. To je bod 20. Promiňte, nejprve je zde opravný rozpočet číslo 5. Je to rozpočet pro OLAF. Jde tedy o úpravu prostředků. Týká se to rozpočtu pro OLAF. Minule už jsme si vyslechli prezentaci zpravodaje je jim Láslo Surian, on mě kontroluje, jak tady hovořím. E, jde o to, jak už jsme postupovali několikrát v minulosti, jde vlastně o anticipační hlasování, hlasování předem. Jehož výsledek předáme dalším institucím teprve, až se vyjádří rada. Láslo Surian k tomu chce něco říct, nebo mohu rovnou nechat hlasovat? Zpravodaj už nemá něco, by vám řekl. Kdo je pro? Zpravodaj jistě také. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Nikdo? Přijato. Obdobně bod 19, návrh opravného rozpočtu číslo 7. O tom jsme velice dlouze diskutovali dvakrát. Normálně by rada měla přijmout svůj postoj během dnešního dne a opět tedy jde o anticipační hlasování. Pan zpravodaj si chce vzít slovo. Very briefly, Mr. Chairman. Jen velice stručně, pane předsedo, já si myslím, že... Mikro. Já si myslím, že skutečně úspěch rozpočtového výboru a parlamentu eh, může poděkovat vám, eh, respektive tento úspěch jde eh, na vaši adresu, protože vy jste se skutečně postaral o to, abyste tento problém zvládnul a abyste také umožnil účast parlamentu v celém tomto záchranném balíčku. Je mi eh, líto, že ten konečný text eh, byl rozdán až dnes, ale hovořili jsme o tom zde na půdě tohoto výboru několikrát, také na půdě trialogu, takže já nevidím důvod, proč bychom to měli dále odkládat a myslím si, eh, že bychom měli zachovat své stanovisko, takže já v této věci podporuji kolegy. Děkuji. Donc je Děkuji, pane zpravodaji. Nechávám tedy hlasovat o tomto návrhu opravného rozpočtu číslo 7. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Někdo. Přijato. Stejným poměrem hlasů jako před chvílí. Nyní pod 20 Jde o změnu nařízení číslo 1905 z roku 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci. Jde o zprávu pana Kalfina. Máte k tomu hlasovací seznam, je tam pět pozměňovacích návrhů. Zpravodaj k tomu chce něco říci? Není to vaší povinností. Ano, zpravodaj zachová mlčení. Můžeme to vzít unblock? Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Nikdo? Přijato. Děkuji. Je třeba ještě závěrečné hlasování? Ano, takže závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Dva. Ano. Barbaro, vy jste pro nebo proti? vole, dobře. Stejný výsledek hlasování, to je logické. Děkuji a nyní můžeme přistoupit eh, k transferům, převodům prostředků. Nejprve dám slovo Láslo Surianovi a potom panu Maňkovi. Oui. Can you specify which... Mohl byste mi upřesnit, o kterém bodu budeme hlasovat, eh, o převodu? Je to tedy čtyřicítka, ano, ano. Myslím že toto je velice nalehavá záležitost. Eh, to se týká Pakistánu a já to podporuji. Ano, přesně tak. Jde o tu nalévou situaci v Pakistánu. Následně po... A promiňte, čtyřicítka to je Sudan. Ano, promiňte, to se mluvám. Pakistan není pod tímto číslem. Pakistan tedy není Sudan, ale eh, problém je v tom, že jde o naléhavou situaci a já to podporuji. Předseda, ano, tyto dvě země byly postihnuty rozdílnými katastrofami, ale došlo k nim ve stejnou dobu v létě. Je zde tedy opravdu naléhavá situace, jednak u Sudánu to je žádost, o převod číslo 40 a pokud je o Pakistán, to je 49. Nejprve nechám hlasovat o 40. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? 2, přijato. 49, Pakistán. Naléhavá pomoc Pakistánu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 2. Rovněž přijato. Pokud je o 36, pan zpravodaj, pane zpravodaji, můžeme to dnes přijmout, pokud jste připraveni. pokud nenecháme to na příště. Jak je to s 36? To je Olaf. Bez mikrofonu. Ano, podporuji to. Dobrá, takže nechám hlasovat. Kdo je pro převod číslo 36? Děkuji. Proti? Děkuji, zdrželi se. Přijato. Pokud je ostatní instituce, je také třeba hlasovat. Je to C8 pro parlament. Máme zde zpravodaje? Ano, pan Maňka je přímo přede mnou. Takže pane zpravodaji. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Máme několik převodů C8, to je parlament. Tady se jedná o převod, kdy máme návrh na navýšení položky eh, pro pokrytí nákladů cestovní kanceláře zde v Evropském eh, parlamentu, protože v prosinci došlo k novému výběrovému řízení a to už se nedalo za, eh, zavést do toho původního rozpočtu. Já navrhuji, abychom to odsouhlasili. Děkuji. Děkuji, nechám tady hlasovat o převodu C8 pro parlament. Kdo je pro? Děkuji proti. Zdrželi se? Přijato. Dále čtyři poznací návrhy týkající se účetního dvora. Pane zpravodaji. Dále tady máme čtyři převody e, účetního, pro účetní dvůr. E, první hovoří o horizontální e, Eh, čas ve výši 5%, to jsme dávali každé instituci, která má svou vlastní překladatelskou hodin, pokud tato instituce splní příslušné podmínky. My jsme o tom hovořili již minule i tady já doporučuji, abychom tuto rezervu 5% uvolnili. Très bien. C'est euh, To je převod číslo jedna. Ano? Ano. Ehm, možná nám ještě odprezentujte čtyřku a můžeme potom hlasovat unblock. Dobrá, mohu všechny čtyři. Eh, převod číslo dva, tam jde o to, že v květnu šest členů účetního dvora skončilo výkon funkce a šest nových eh, zahájilo výkon funkce. Z toho vyplývají i určité finanční potřeby. Tady, o to jde tedy v žádosti o převod číslo dva. Dále převod číslo tři. Tam je třeba posílit kapitolu výdaje na budovy, úklid a udržba. Jde o malý převod, také doporučuji to podpořit. A dále žádost číslo čtyři. Tam jde opět o drobnější výdaje na běžné potřeby, jako jsou oděvy, brýle, občerstvení během zasedání a nábytek. Jde opět o transfer kde na jiných místech byly ušetřeny prostředky. Doporučuji tedy vašemu souhlasu všechny čtyři žádosti o převod. Děkuji mnohokrát. Náš zpravodaj je příznivě nakloněn všem čtyřem žádostem o převod, právě nám vysvětlil své stanovisko. Navrhuji, abychom o tom hlasovali en blok. Kdo je pro tyto čtyři žádosti o převod? Děkuji, kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Nikdo? Všechny čtyři žádosti o převod účetního dvora byly schváleny. Nyní Evropský hospodářský a sociální výbor. Tady jsou tři žádosti. V Kobonius máte uvedeny dvě, ale je zde ještě třetí podle článku 47. Pane zpravodaji, můžete nám také odprezentovat všechny tři žádosti? Ano, je tu viac... Ano, máme tady více převodů kvůli tomu, že některé jsme na poslední schůzi nesouhlasili eh, na té schůzi, která byla před parlamentními prázdninami. Tam se jednalo i o to, že se jedná o převody eh, z důvodu horizontálního návrhu rezervy pro překlady pro tento výbor ekonomický a sociální a také pro výbor regionu. Já jsem to dostal dnes mailem, možná, že i ostatní kolegové dostali stejný mail v tom smyslu, že některé věci nebyly zahrnuty do, eh, našich, do našeho zpravodaje KOBu, ale jsou to věc, eh, pardon, KOBu, ale měli jsme je na programu v červnu a já bych doporučila, abychom i tyto převody odsouhlasili. Jedná se o převody pro ECOSOC, pro výbor regionu, pro komisi a také C4 Evropského parlamentu. Jedná se tedy o horizontální pozměňující návrh eh, ve výši 5% na potřeby překladu. Rezerv. Výborně, eh, takže rezerva, která byla zavedena na vaši žádost, pane zpravodaji, která byla přijata radou. Nechám hlasovat o těchto třech změnách. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Všechny tři převody týkající se Evropského hospodářského sociálního výboru byly přijaty. Domnívám se, že žádné další žádosti o převod už tu nemáme. Čekají nás ještě dva body hlasování. Bod 23 našeho pořadu dne, politika v oblasti nemovitostí. Naší zpravodajkou je paní Holmajerová. Eh, vzpomenete si jednak na problém nemovitosti budovy ve Stockholmu a dále to je opět naléhavá záležitost, problém rekonstrukce budovy delegace EK na Haiti. Paní Holmajerová, nás stručně obeznámí se svým stanoviskem. Prosím, máte slovo. Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedo, eh, nejdříve začnu tím Stockholmem. Eh, já jsem to vylíčila už minule a to velmi obsáhle, proto se nyní vzdám detailů. Jenom řeknu ty zásadní věci. V těch jde o tom, proč eh, zde máme různé názory. V této budově je problém v tom, že ta budova je samozřejmě skvělá, energicky účinná a má všechny skvělé vlastnosti, ale v rámci toho procesu došlo k několika nesrovnalostem. A to proto, že už před několika letech jsme podepsali smlouvu která nám znemožnila o něčem rozhodnout ještě nyní. Kdybychom se rozhodli proti té budově, tak bychom museli platit tolik pokud, že to vylučuje v každou jinou možnost. Takže to je zkrátka problém té smlouvy, která vznikla bez našeho schválenu. My jako rozpočtový orgán jsme vůbec nebyli eh, zapojeni do celého procesu. Eh, článek 179 je tím vlastně zrušen, protože parlament tím ztrácí veškeré další možnosti, takže prosím o podporu, pane předsedo. A ta druhá věc, Haiti, tam eh, už jsme to taky krátce zmínili. Myslím, že eh, u mnoha kolegů, eh, mnoha, kole, mnoha kolegů ví, že tam nemohlo dojít k velkému výběrovému řízení, protože jak bychom to měli dělat, koho bychom měli pověřit. Budovy tam byly tak zničeny zemětřesením, že naši spolupracovníci pracují v určitých eh, svých soukromých bytech anebo se museli vrátit do Bruselu. Abychom dosáhli té nové funkčnosti, musíme zřídit nové budovy na Haiti. Myslím, že ten proces probíhá správně, že má má smysl a komise použila pragmatický správný přístup. Vše to prospívá delegaci na Haiti. Zcela ve stručnosti ten nový projekt má 45 pracovních míst, 500 eh, čtverečních metrů a náklady pro montáži, montáž a dopravu jsou 3,7 milionů eur, přípravné práce 550 tisíc a očkodnění za eh, zbořené budovy další částky. Eh, první eh, položka je 18 700. Nebudu se věnovat jednotlivým položkám a navrhuji souhlasit. Merci, madame le rapporteur. Děkuji mnohokrát, paní zpravodajko. Jsou to tisíce, ano, nikoli miliony. V tlumočení to někde prošlo jako miliony. Celková částka je 3,7 milionů účtu. Takže ty jednotlivé platby, platby jsou 18 700, 18 tisíc, ne milionů. Pan Harton ještě žádá o slovo. Myslím, že eh, tento výbor by měl udělat eh, řešení, které odpovídá eh, zdravému finančnímu řízení. Myslím si, že eh, bych mohl souhlasit eh, s body 1, 2, 3 se s eh, pravodajkou a v tom, že bychom se těmto věcem měli věnovat podrobněji v budoucnosti. Já skutečně nemohu podpořit tento návrh, protože toto je příklad toho, že některé věci mohou skutečně velice rychle <clears throat> se pokazit. Já bych ráda upozornila kolegu, že pokud nebude souhlasit, eh, že tím nic nezískáme. Děkuji. Eh, Takže budeme hlasovat. Rozhodli jsme se uplatnit článek 169 eh, pro tu nemovitost ve Stokholmu. je to agentura ECDC. Zpravodajka doktor doporučuje, kdo je pro? zvedněte prosím ruku. Tě z vás, kteří souhlasíte, kdo je proti? Pan Hartong, jak nám to vysvětlil, paní Andrasen, kdo se zdržel? Děkuji. Takže rozhodli jsme se vlastně právně za to, že nevyslovíme se stanovisko. Ne, pardon, přijali jsme to. A pro Haiti, tedy pro Stockholm jsme minule rozhodli, že dáme své stanovisko a toto stanovisko je pozitivní. Podle článku 179, eh, pardon, eh, Haiti je to nalhavá situace. Zpravodajka navrhuje, abychom se nevyslovili k této věci. Kdo je pro tento návrh zpravodajky k Haiti? Zvihněte prosím ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Jeden. tak to tady bylo rozhodnuto pro budovu, tu krásnou budovu delegace EK na Haiti. Neuplatníme článek 79. Děkuji vám všem kolegové. Hlasování jsme tímto ukončili a nyní se vrátíme k bodu 11 pořadu dne. A já dám slovo našemu zpravodaji. Jde o návrh Evropské komise změnit um, sociální dohodu o rozpočtové kázni a řádném eh, finančním řízení, pokud je o víceletý finanční rámec, eh, s cílem financovat projekt ITER. Takže, pane zpravodaji, prosím. Eh. Děkuji vám, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Návrhy k financování projektu ITER Prosím vás, stište se. Takže tyto návrhy ve srovnání s tím, co jsme prošli již s Galileem, s Galileem a s balíčkem pro obnovu zažili v minulých letech, jsou ještě složitější než ty minulé. A u ITERu jde tedy o mezinárodní projekt kromě Evropské unie je, zapo- jsou zapojeny ještě Spojené státy, Čína, Japonsko, Indie, Rusko a Jižní Korea. Nechci teď připomínat, kdo se účastní jakou měrou, jen chci poukázat na to, že e, vyvážení hlasů mezi členskými státy a komisí samozřejmě vyžadují ještě nalezení nějaké nové rovnováhy když se podíváme, jaké jsou ty příspěvky Evropské unie. Již v minulosti jsme samozřejmě za německého předsednictví, pokud si správně mm, vzpomínám, vyjednávali o problémem s problému s financováním projektu ITER. Návrh, který máme nyní před sebou, se zakládá na závěrech Rady z 12. července 2010. V těchto návrzích závr, závěrech rada vyslovuje pozitivní votum pro uzavření úspěšného projektu ITER. Komise už 27. a 28. červenci v Kadaraši zasedalo zvláštní zasedání ITERu a tam byly schváleny zásadní eh, prvky financování projektu ITER. V sdělení komise potom stojí, že to celé proběhlo ad referendum. Znamená to tedy s pozdějším souhlasem rozpočtového orgánu. A to tedy máme před sebou, e, tak jako s mnoha oblastmi, se kterými se potýkáme ve spolupráci s komisí a s radou. Často hovoříme o tom, jak e, tedy v komisi a v radě, často hovoří o tom, jak budou financovat mezinárodní projekty, bez toho, aby zapojili eh, parlament. Ať už se jedná o balíček pro stabilizaci a nebo jiné projekty, všechno probíhá podle stejného vzorce. Obzvláště složité je to vše proto, že zde nejde o revizi víceletého finančního rámce a Jde o to, že z kategorii 2 se přesouvá 400 milionů tím, že se snižuje strop. Tyto ale mají být vydány v letech 2012 a 2013 a mají být zařazeny do kategorie 1A tím, že se zvýší její strop. Máme zde ale co dočinění i s dalšími tranšemi a prvky. Tak zaprvé jde o přesun 460 milionů ze sedmého rámcového programu. Tam jde o milion 202 tisíc a 360 milionů do roku 2013. Rád bych dodal, že výbor ITRE se evidentně vyslovil ve stanovisku proti tomuto přesunu. Dále jde o 540 milionů dalších, celkem jde o 1,4 miliard, tedy v součtu, takže těch dalších 540 milionů má být někdy později to jiným způsobem. Komise k tomu píše, že nejdříve při slaďování rozpočtu v listopadu 2010 a v následných rozpočtových řízeních. To celé má být zapojeno do víceletého finančního rámce a mají být vyčerpány všechny možnosti. Komise navrhuje, aby parlament, rada a komise nejpozději při tom sledování v listopadu 2010 vydali společné prohlášení týkající se tohoto problému. Chci ještě dodat, že Rada ve svém stanovisku zdůraznila, že příspěvek Evropské unie bude navýšen na 6,6 miliard eur, tedy omezen, že tato částka má být omezena. Takže automaticky se tam objevují již plány, které pada, spadají do dalšího finančního rámce od roku 2012 a budou tam hrát roli. To celé je ještě napínavější tím, že my zde v parlamentu máme různé názory na takový projekt. Jedna skupina, pokud vím, vůbec není pro takový projekt. Určitě eh, z vědeckých kruhů, alespoň jak vím já, se ozývá diskuze eh, která se týká všeho, co se týče ITERu. Jestli tedy opravdu musí být financován, a nebo jestli by nebylo možné zkrátka něco od skoro z okraje, aniž bychom projekt ohrozili. To eh, říkám tak trošku nevědecky, protože často je tam spousta věcí okolo, které způsobují, eh, přináší další náklady a nemají vůbec nic společného s dalším úspěchem eh, projektu. Nevíme, jaký efekt vlastně projekt bude mít za 20-30 let na energetickou politiku, takže všechny tyto aspekty, celé to rozhodování neusnadňují. Komise dále ještě eh, potvrdila, že po, pro období pro roce 2012 bychom měli určit roční hranici a měli bychom ji zapojit do víceletého finančního rámce. Eh, teď to stáhnu k té odhlasované zprávě. A víte, že podle Lisabonské smlouvě, smlouvy je možné postupovat pouze jednomyslně. Ta flexibilita, kterou budeme mít v dalších dohodách, je, že Rada bude rozhodovat kvalifikovanou většinou pod 0,03 procenty. Pokud tomu tak zůstane, eh, nebudeme mít žádné možnosti flexibility a nebudeme mít žádnou možnost financovat a zahajovat takové další projekty. Tím vznikne problém. Problém spočívá také v tom, a já nevím, jestli to komise může potvrdit, dozvěděl jsem se totiž, že z rakouských novin, že nejen ministr zemědělství, ale i ministr financí Prl dávají veřejně najevo, že tento přesun z kategorie do do kategorie 1a, kterou navrhla komise, nebudou akceptovat. V tuto chvíli si myslím, a to ostatně dokládá to, že máme pravdu v tom, co se týče těch flexibility a, flexibility a různých procesů, a že tedy musíme vylepšovat ten návrh komise na základě Lisabonské smlouvy. Nyní se dostávám k závěru, pane předsedo. Myslím si, že se na ten celý projekt musíme ještě jednou důkladně podívat a musíme dospět k nějakému celkovému hodnocení v souvislosti s nutnými a eh, nevyhnutelnými prostředky. Ten finanční návrh a to, co nám dodala komise, se Eh, opírá o rozpočet 2010 a ty další prostředky financování mají být uvolněny v letech 2012, 2013 a v letech následujících. Ze zkušenosti, kterou už jsme učinili s Galileem a s balíčkem pro obnovu a při znalosti těch eh, zužujících a snižujících se marží pro příští roky nejsem přesvědčen o tom, že rozpočtový výbor může souhlasit s takovýmto návrhem. Měli bychom od komise očekávat, že po nějaké důkladné prověrce celého projektu, pokud ten projekt odsouhlasíme i kvůli jeho mezinárodnímu vedoucímu místu, že bychom po této eh, prověrce měli dospět k nějakému celkovému řešení pro celý projekt. Neměli bychom postupovat krůček po krůčku každý rok a každý rok se znovu pouštět do té složité diskuze a zvažovat priority naší rozpočtové politiky. Alespoň z mého pohledu je to tedy eh, návrh, jakým bychom komisi mohli dát najevo, že tímto způsobem není možné nějak seriózně financovat ITER. Měli bychom požadovat čistý návrh financování, který nám navrhne financování po celou dobu finančního výhledu a neměli bychom neustále každý rok hovořit o dalších přesunech pro rok 2012, 2013 a nechat se tím zatěžovat. Takže myslím, že máme čas a myslím, že se nemusíme nechat komisí nutit k tomu, že protože Rada a Rada ITER rozhodly, eh, musíme dospět k výsledku už během následujících dvou měsíců. Myslím si, že ten návrh, který přijde, musí být vážnější a serióznější, než ten, který je před námi dnes. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Mám zde několik řečníků, kteří se přihlásili o slovo. Na závěr poprosím generálního ředitele z komisí komise, rád bych ho nyní přivítal a možná, že by nám mohl odpovědět na několik otázek. Slovo má pan Haglund. Uh, Mně uh, by pomohlo možná také <clears throat> uh, pro ostatní, kdybychom se dozvěděli, co si myslí komise, spíš než aby komise reagovala až nakonec, eh, protože eh, Reimer eh, to k tomu vyzval. Ano, takže pokud to mám rozumím, tak vy chcete, aby nejprve se vyjádřila komise. Je to tak, Jamesy? Eh, pane generální tajemníku, jste schopen reagovat hned teď? Merci, président. Děkuji, děkuji, eh, pan, pane předsedo. Eh, komise pochopitelně chce pozitivním způsobem reagovat na přání parlamentu a chtěli bychom teď eh, si zopakovat některé ty body, které vlastně tvoří tento návrh. Já nebudu o těchto věcech mluvit příliš dlouze, ale Evropská eh, Unie eh, podporuje tento projekt ITRE, který vnímá jako věc, která by mohla Eh, reagovat na dlouhodobé potřeby energetické Evropská unie eh, učinila eh, velice silný závazek v tom smyslu, že v Kaderaši bude to místo, kde tento projekt bude realizován. Víceméně to odpovídá také japonskému návrhu z té doby. Jak je tomu u většiny velkých projektů? v teritoriích, které dříve nebyly proskoumány, je velice těžké i zde přesně říct, kolik budou faktické náklady. Na druhé straně jsme všichni přesvědčeni, že je potřeba, abychom velice kontrolovali tyto náklady. A to i přesto, že se jedná o oblast, kde technologie v současné době není ještě dostatečně eh, známá. V tomto konkrétním případě ty další náklady, které v současné době jsou vypočítány ve výši 1,4 miliardy eh, na tu fázi výstavby do roku 2020, tyto náklady v současné době jsou kalkulovány, jsou auditovány. A co se týče ITRE, ale také eh, na půdě rady jsou konzultovány eh, s členskými státy. Ty finanční podmínky jsou v současné době diskutovány velice podrobným způsobem ve speciální skupině, kterou ustave, která byla ustavena v době španělského předsednictví. Eh, závěr, ke kterému došla tato skupina, byl takový, že nakonec 1,5 miliardy eh, euro bude potřeba v roce 2012 a 2013. Eh, návrh komise představují určitý pokus dosáhnout kompromisu mezi tím, že na jedné straně máme určité snahy, eh, které jsou popsány v okruhu 1a, což je úsilí, které je vyžadováno na účet jiných podobných eh, projektů, které také nabízejí růst a eh, pracovní místa, ale na druhé straně tohoto kompromisu máme potřebu najít nové finanční prostředky, eh, pokud je budeme mít k dispozici. Proto na jedné straně komise navrhuje, abychom použili 460 milionů a z 1A eh, v roce, pro rok 2012 a 2013. Ehm, jestliže se podíváme na situaci eh, zemědělského scénáře pro rok 2010, tam jsme si mysleli, eh, že bychom mohli tam převést z okruhu 2 na okruh 1 asi 400 milionů a těch, ta zbývající částka potom by mohla být eh, financována podobným způsobem. Tato metoda, pane předsedo, je metoda, která v současné době je přeskoumávána eh, a odpovídá i meziinstitucionálním dohodě, hlavně v tom smyslu, že zde využíváme 0,03 eh, flexibilitu HDP. To teď ale kritizuje eh, právní služba rady a také proti tomu stojí členské státy. Je jasné, pane předsedo, že toto propojení na otázku flexibility je součástí nařízení, které předložila komise tak, aby odpovídalo eh, Lisabonské smlouvě, jestli je to naléhavé nebo ne, nevím, ale já bych řekl, pane předsedo, že komise souhlasí s tím, čemu říkáme eh, to základní, ta základní dohoda týkající se financování, eh, tak jak bylo navrženo ITRE v červenci, jednalo se o, fakticky o referendum, a asi někdy koncem září eh, administrativní komise ITRE se opět sejde Um, partneři eh, v Evropské unii se asi na nás obrátí a zeptají se nás, jakým způsobem eh, rozpočtové orgány se dívají na tuto otázku. My v komisi budeme velice rádi, když jim budeme moci odpovědět v tom smyslu, že eh, se práce vyvíjí tak, jak je naplánováno. Eh, doufám, že tedy tomu tak bude, aspoň v parlamentu. Nevím, jestli tomu tak bude v radě. Děkuji, děkuji, pane generální tajemníku. A teď tedy eh, mají slovo naši poslanci. Pan Haglund, děkuji, děkuji, pane předsedo. Měli jsme eh, dlouhou diskusi v rámci skupiny, politické skupiny liberálu a musím říct, že jsme byli víceméně kritičtí. Já bych chtěl také poděkovat Reimerovi za to, že i on velice kriticky tuto otázku zde eh, nastínil. Já eh, nerozumím, možná, že to je eh, prostředím, odkud pocházím. Já nevím, já nerozumím tomu, jestliže máme určitou marži, tak potom přece máme možnost nějakým způsobem se s tím e, dobře potýkat. Já nevím, jestli tedy ten rozpočet byl špatně naplánovaný, nebo já zkrátka tomu, tomu vysvětlení vůbec nerozumím. E, Já nevím, jestli skutečně je množ, možné věci eh, předvídat. Eh, nevím, nevím, nevím, jestli to vysvětlení bylo v pořádku. To vysvětlení, proč proč jsme se dostali do této situace, si myslím, že není dostatečně validní, alespoň ne pro moji politickou skupinu. Obecně můžeme eh, podpořit ten přístup, který navrhuje náš zpravodaj a já bych vás chtěl ještě upozornit na to, že v současné době vlastně navrhujeme abychom více než 40 milionů převedli z FB7 což je hodně peněz. A jestliže eh, chceme tedy eh, skutečně naplnit tu strategii pro rok 2020, co se týče strategie a eh, inovací, tak si nedovedu představit, že bychom mohli vzít tolik peněz právě z této oblasti. Já vím, že probíhají další výzkumné projekty, ale pro mě je skutečně tento přístup nepřijatelný protože by to mohlo vést eh, k situaci, kdy bychom eh, měli stejnou situaci eh, v, u té strategie 2020, jakou jsme měli u, v případě Lisabonské strategie. Takže já to považuji za špatné, špatný přístup a e, velice podporuji e, pana Reimera Bega, pan Rubik. Děkuji, pane předsedo. My jsme ve výboru pro energetiku a výzkum o tom dlouho diskutovali a ITER je samozřejmě pro nás dlu, e, významným projektem základního výzkumu. Už probíhá řadu let a mnoho let ještě potrvá. Pro nás je důležité, abychom obdrželi určité přísliby a možná, že bychom v rámci reorganizace, v rámci racionalizace projektu měli si nově vyjasnit, o co konkrétně v krátké době jde a co můžeme eh, nějak prosadit. Myslím, že to je pro budoucnost zásadní. Pozměňovací návrhy komise a rady tady v oblasti sedmého výzkumného rámcového programu, anebo v zemědělství, právě v zemědělství, kde chceme podporovat obnovitelné zdroje, anebo programu ZIP, kde máme eh, chytrou energii jako prioritu. Myslím, že v těchto oblastech nejsou možné škrty. Právě v oblasti finanční a hospodářské krize v těchto eh, oblastech bychom měli eh, počítat s nějakou kontinuitou pro roky 2010 a 2012. Až bude hospodářská situace, finanční situace opět stabilní, eh, tak možná ITER od eh, období 2014 může dostat čerstvé finanční prostředky myslím, že bychom se mohli eh, bavit také o těch projektech, které směřují na, ty, eh, na to snižování CO2 a na ty dražby povolenek. Myslím, že v spolupráci s radou se můžeme dohodnout na eh, těch nových penězích, nových finančních prostředcích, ale určitě nemůžeme přistoupit na to, že bychom škrtali v programu ZIP anebo v sedmém rámcovém výzkumném programu. To je pro nás neakceptovatelné a myslím, že budeme muset bojovat Merci, Eider Děkuji, Eider Sí, gracias, presidente. Muy brevemente, porque creo que... Děkuji, pane předsedo. Budu stručná. Myslím, že v zásadě souhlasím s postojem zpravodaje. Ráda bych ale řekla následující. Opět, tak jako už často za tu dobu, co jsem v Evropském parlamentu, zde máme příklad určité strnulosti zde v rozpočtu. Myslím, že ten návrh eh, rozpočtu není akceptovatelný a nemůžeme ho akceptovat. 400 milionů. No, musím říci, že tato, tento způsob vzít si určitou půjčku z víceletého finančního rámce, to je možná způsob práce, který je přiměřený radě. Ale když se na to podíváme z pohledu účetnictví, je to velmi sporné. Není možné, abychom měli na jedné straně priority a když se potom objeví něco dalšího důležitého, nemůžeme těm prioritám vzít ty prostředky a zařadit je na, eh, do jiných priorit, i když ty první byly stejně tak důležité jako ty nové. No a dále 540 milionů eur ty musíme nějak zafinancovat. A komise řekne, eh, budeme postupovat postup, podobným způsobem. Myslím, že je jasné, že potřebujeme před sebou vidět nový návrh. Musíme i nadále bojovat eh, za tento návrh. Potřebujeme více flexibility, více eh, prostor a u toho dalšího finančního návrhu, o tom už jsme hovořili, musíme odvést poněkud lepší práci. Já mám takový pocit, že je to tady never ending story. Děkuji. Děkuji, Eder. A ještě další španělský hlas, tentokrát to byl Salvador Cariga, sám osobně. Pues más brevemente todavía, presidente, lo que se nos... Tak já budu ještě stručnější, pane předsedo. Máme zde návrh, že abychom prodali vlastní boty, proto abychom si mohli koupit klobouk. Myslím, že to není správný postup při vyjednávání o rozpočtu. Já jsem si jist, že kdybyste se zeptal všech poslanců zde v parlamentu, tak se všichni shodnou v tom, že ITER je projekt, který je mm, možná projektem, který by si zasloužil dvojnásobně nebo trojnásobně tolik prostředků, kolik má přiřazeno. Eh, jedná se o velké projekty pro energii, klima, rozvoj technologií v Evropě. Ale za takových podmínek to není možné. Jak už řekl jeden z mých kolegů, jde o škrty v oblasti eh, zemědělství a sedmého rámcového programu že tyto prostředky zkrátka bychom měli nechat vyset někde ve vzduchu a čekat, že se najde nějaké skvělé řešení zde v parlamentu. Musím říci, že takovýmto způsobem nemůžeme seriózně plánovat rozpočet. Evropská komise zde bude muset vyrovnávat ty, ta rychlá rozhodnutí rady. To samozřejmě vidím. Ale pane předsedo, situace je ještě složitější. Ještě před sebou nemáme to hodnocení v poločase, ten zrevidovaný návrh a ještě jsme také nedospěli k žádnému přeskumu a pravděpodobně nebudeme mít k dispozici ani žádná čísla k tomu, jak budou vypadat víceleté programy a jak by měly být prováděny z tohoto rozpočtu. Myslím si, že rozpočtový orgán parlamentu z toho důvodu nemůže přijmout tento návrh Evropské komise. Má sice tu zásluhu, že se pokusila někde eh, sehnat ty peníze, ale myslím, že takto ten návrh přijmout nemůžeme toho důvodu bychom to takto měli změnit, eh, sdělit dále. Buď tedy vyčkáme do toho hodnocení v poločase a přehodnotíme otázku financování ITERu, protože takto to nejde. Děkuji. Mám zde ještě několik přihlášených o slovo. Požádám vás o co možná největší stručnost. Zdá se, že se zde rýsuje určitý konsenzus, nebo že je přítomen konsenzus ve vašich slovech, takže myslím, že to můžeme zvládnout dosti rychle. Paní Dura, Izabel, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Já bych tomu srovnání s eh, eh, oděvy přemlila ještě jednou. Nám se nelíbí ten globální dům, jak bývá projekt Ether eh, nazýván, a ještě méně se nám to líbí, když to přichází po kouscích ve formě nějakých si bytů. To není seriózní přístup. Kromě toho eh, zde eh, víceletý finanční rámec bude třeba se věnovat za financování priorit agendy 2020 a přitom už se tady po nás žádá vyčlenit další prostředky na ITER. Já si myslím, že to je opravdu pochybné a nelíbí se mi, když se to srovnává s Galileem, protože Galileo je průmyslový projekt, velice užitečný pro řadu subjektů, eh, což bych, jak se u toho bych eh, viděla otazník v případě projektu ITER. Ale opět tedy shledávám, že to, co nám přichází eh, do výboru, prostě není přijatelné. Je třeba to říci správní radě. Eh, určitě toto není vhodná cesta, jak budovat rozpočtové priority. Děkuji, pan Lavia. Děkuji, pane předsedo. Mohu naprosto podpořit to, co říká zpravodaj, ale rád bych položil komisi ještě jednu dodatečnou otázku. Eh, to, o čem v současné chvíli hovoříme, eh, vypadá tak, že pro rozpočet 2012, 2010 bude snížen, eh, snížen eh, okruh 2. Eh, Dále zde máme ten systém včasného varování. Je zde vidět, že pro rozpočet 2010 Máme v několika prvních měsících pro provádění rozpočtu menší prostředky, a sice o 241 milionů eur méně, než jsme původně plánovali, ale zvýšené prostředky výdaje se objevují o přímých subvencí. Jde o 728 milionů eur. Znamená to tedy, že v celkovém součtu máme o 571 milionů více výdajů, než jsme původně zamýšleli. A z toho důvodu si myslím, že je to poněkud zvláštní. Takže na jedné straně zde máme sdělení komise, která, které nám říká, že utrácíme více, než ke kolika jsme se zavázali, ale na druhé straně je zde 400 milionů eur, které budou sníženi k tomu, abychom eh, financovali ITER. Inge Gressler. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych řekla, že zde máme management velkých projektů eh, Evropské unie a ten vykazuje mnoho chyb. Když se podíváme na to, jak financování ITERu probíhalo dosud, myslím, že se nemáme omezovat jen na rozpočtovou politiku a financování. Pokud nedospějeme ke strukturálním změnám u ITERu, tak budeme mít co dočinění s mnoha vyššími náklady ještě v budoucnu. V eh, roz, po rozpočtu 2000 2008 jsme nechali provést studii, šlo tam o Galileo i o ITER, šlo o Septum Centrum pro evropskou politiku. Tato studie byla už od začátku velmi kritická k našemu managementu, k našim smlouvám. A já si myslím, že bychom měli na Evropské komisi požadovat, aby byla změněna anebo přeskoumána struktura ITERu. Je tam ta konstrukce, Kaderáž, Barcelona jde o 45 prostředků Evropské komise, ale eh, Evropská komise má jen ehm, malé slovo. Takže myslím si, že podíl příspěvku by měl mít co dočinění s tím, že organizace bude moci dohlížet na tom, o co tam jde. Eh, bylo by eh, dobré také, aby se management mohl eh, lépe organizovat, aby měl lepší poradenské možnosti. Myslím, že to celé musíme řešit strukturálně a také se musíme zaměřit na silnou roli komise. Merci, James Ellis. Děkuji, James Ellis. Já budu hovořit poněkud odlišně od většiny ostatních kolegů kolonie místo, kde se nachází v mém volebním okrsku a zpracoval jsem ta Jet Fusion. Já jsem byl vždy pišný na to, že Evropa vede u této nové technologie ve světě. Eh, u zelených eh, lidé smýšlejí jinak, ale já si myslím, že přece jenom je to důležitá věc, minimálně ještě nějakých 20-30 let. ITER je projekt, který je na to napojen. Eh, S okolností je ten projekt umístěn ve vaší zemi, pane předsedo a možná bychom měli být eh, trošku opatrnější, než vylijeme s vodou z vaničky i dítě. Eh, myslím si, že to je velice vážná věc. Má to možná určité eh, počáteční potíže, ale možná bychom měli přizvat lidi, kteří tomu rozumí, abychom pochopili, jaká je skutečně situace, než učíme nějaká unavená rozhodnutí. Pokud jsem to dobře pochopil, pokud náš výbor požádá o další návrh. Budeme čekat na eh, hodnocení v poločase. Všichni víme, že toho se hned tak nedočkáme. Tak eh, a dostane se to do roku 2013, tak to znamená, že ten projekt vlastně přestane existovat. My samozřejmě eh, vytváříme vizi o Evropské unii na světové scéně. Bude to asi pohled zaměřený poněkud do sebe, ale možná nám komise řekne, jaké by byly výsledky, kdybychom se museli vrátit a začít znovu od nuly s touto věcí. Děkuji, Jamesy. Já si myslím, že pokud britští konzervativci jsou pro, tak je určitě potřeba si to dvakrát rozmyslet, než dáme negativní stanovisko. Mám tady ještě několik žádostí o slovo. Pak už to budu muset uzavřít. Já jsem tady předčasně hovořil o konsenzu. A nyní je paní Karvaj. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci, že ITER je podle mého nesmírně důležitý projekt. Je to vlastně první globální projekt tohoto rozměru a má svoji základnu v Evropě. Rovněž se domnívám, že fúze je velice důležitou technologií budoucnosti pro Evropu a Dále se domnívám, že flexibilita ve výzkumu hraje obrovskou roli. Ale nicméně, podívám-li se na projekt ITER, myslím si, že to není pouze otázka flexibility ve výzkumu. Je příliš brzy na to, aby tento projekt potřeboval další finance kvůli novým vědeckým poznatkům. Zdá se mi, že v té struktuře něco není optimálně nastaveno a souhlasím s kolegyní Gresle, že bychom se měli zabývat strukturou a řízením tohoto projektu. Protože na jedné straně je potřeba v projektu pokračovat, ale pokud necháme strukturu projektu být, tak se tento problém bude znovu a znovu objevovat. Musíme se tedy velice dopodrobna podívat na to, jakým způsobem ITER funguje, proč k tomu došlo a vytvořit takové podmínky, aby se tyto situace do budoucna neopakovaly. Čili buď je třeba vytvořit nějakou podpornou skupinu, nebo prostě nějak získat vhled do toho, proč ta situace nastala. To je důležité pro naše rozhodnutí. Děkuji, pan Kerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přesvědčen o tom, že projekt ITER je nesmírně důležitý a má před sebou velikou budoucnost, tím jsem si zcela jist. Nicméně pojí se s ním obrovské problémy a neměli bychom směšovat budoucnost projektu eh, s těmi spíše procedurálními aspekty a problémy, které nyní řešíme. Tak to bych rád předeslal, rád bych tyto dvě věci odděloval. Mám jednu otázku na komisi. Je to globální projekt, myslím, že USA, Indie, Japonsko se k nám v této věci připojují. Měli bychom být hrdě na to, že ten projekt má základnu právě v Evropě a nikoli v těch zmiňovaných zemích. Moje otázka zní těch 1,4 milionů eur, což jsou nadbytečné, eh, co jsou dodatečné náklady do roku 2020. To je evropský podíl na těch dodatečných nákladech, eh, těch 241 milionů, pardon. To je evropský podíl na těch celkových, eh, celkovém navýšení, anebo a nebo to je celková částka, to znamená, je možné, že se o to podělíme s těmi některými jmenovanými zeměmi například. Děkuji, drahý kolego, a není pan Surian. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že jde o nesmírně důležité téma a že bychom neměli vylévat z vody, vylévat z vaničky, pardon, s vodou i děťátko. Jsem rovněž zpravodajem pro rozpočet za rok 2010 a jako takový nemohu souhlasit s takovýmto typem řešení, s takovými to metodami. Já se domnívám, že eh, koncensus, hm, hm, který zmiňoval pan předseda před chvílí, v zásadě existuje. Tento výbor totiž eh, nemůže akceptovat takovýto postup. Jiná otázka je ta, zda většina z nás chápe vlastně tu základní problematiku. Většina z nás je proto identifikovat náklady, dodatečné náklady, jde o 1,4 miliardy eur, ale co nemůžeme akceptovat, je hledat řešení pro eh, nové problémy tak, že Eh, zrušíme řešení pro předcházející problémy a to se každý rok opakuje. Děkuji a jako poslední eh, paní Jensen. Děkuji, pane předsedo. V mé skupině se vyskytují rozdílné názory na ITER. Já sama patřím k těm nadšencům, stejně jako James Ellis. Já si myslím, že je to velmi zajímavý a dobrý projekt a myslím si, že je dobré, že my v Evropě máme silnou pozici nejenom ve Velké Británii, ale my jako celá Evropa. Hmm, samozřejmě, že se o to musíme zasazovat i nadále, ale to je jedna věc, projekt jako takový. A ta druhá věc, to je to financování. Myslím, že je naprosto nepřijatelné, abychom měli jednou to a jednou to druhé, aby něco bylo možné financovat, něco ne. A komise nás potom zkrátka přinutí k tomu, abychom provedli několik škrtů v jiných programech, aby byl ITER vůbec, aby bylo možné ho financovat. Tak situace se neustále zhoršuje v této oblasti. Potřebujeme nyní nějaký přeskum střednědobého finančního plánování. K němu by mělo nyní dojít. Doufám, že brzy uvidíme nějaký nový návrh, abychom se mohli na všechny věci podívat v kontextu, abychom viděli, jaká je potřeba financování, abychom viděli, jaká je potřeba nových projektů. abychom viděli, jaká je potřeba ITERu, dalších prostředků pro Galileo a všechno, všechno ostatní, co vyplývá z Lisabonu. Jinak dospějeme k té situaci, že budeme přeskakovat z ostrůvku na ostrůvek, ale už nebudeme mít pod nohami pevnou půdu. Děkuji. Požádám Reimera, aby vyvodil závěry z této diskuse a především, aby nám řekl na základě těchto závěrů, eh, o jaké dodatečné informace požádá komisi. Eh, potom je komise poskytne buď není ústně nebo písemně později. Rád bych všem učinil dvě poznámky. Za prvé je poněkud zvláštní, že Evropská komise především eh, pod tlakem Rady do posud odmítá poskytnout revizi návrhu, eh, revizi víceletého finančního rámce, který běží, s výjimkou jediného projektu. Projektu velice důležitého, ne všichni v komisi podporují, ale pravděpodobně tam je většina pro. Eh, je to projekt eh, opravdu významný, je málo projektů takové velikosti, které by byly celosvětové a u kterých by Unie sehrávala vedoucí roli. Ale Zároveň je nesmírně obtížné pro parlament, který už celé měsíce žádá revizi finančních výhledů, tak aby byla plněna Lisabonská smlouva. Je tady velice obtížné pro náš parlament, aby, bylo odmítán, aby byl odmítán jeho požadavek, jeho žádost u ITERu komise, pokud je o revize víceletého výhledu hovoří o neodpovědnosti parlamentu, o tom, že budeme chtít zvyšovat, zvyšovat stropy a podobně. Pak se hovoří o redistribuci mezi jednotlivými stropy, o převádění prostředků mezi kapitolami. To je politický problém, který není některak malý. Co je poněkud zábavné v té prezentaci, že pro rok 2011 se žádá nula. A První dodatečné náklady by měly začít běžet v roce 2012. Proč tedy nepočkat do příštího roku? Proto, že v roce 2010 eh, se má odebrat 400 milionů ze zemědělského rozpočtu. Tedy vidíme to pokušení a v rozpočtovém výboru o tom musíme mezi sebou vás diskusy, protože pokud těch 400 milionů neodebereme nyní, tak hrozí, že na konci roku tam bude eh, přebytek v plnění rozpočtu, eh, s tím, že ještě musím ověřit eh, to, o čem mluvil kolega, a hrozí, že se to vrátí členským zemím. Čili určitá výhoda, mám-li to tak nazvat, návrhu komise spočívá v tom, že bychom pro evropskou politiku zachovali přebytek, který by se jinak prostě zaslal zpět členským zemím. Takže předtím, než řekneme ne, měli bychom se zamyslet, Eh, nyní bohužel pro ten eh, návrh, eh, jak vás poslouchám, konstatuji, že ti, komu se líbí ty výdaje, tak těm se nelíbí ten příjem, ti, ti, kteřím se líbí ten příjem, se nelíbí ten výdaj, pak je tady obtížné získat většinu pro. Takže, pane zpravodaj, poprosím vás o závěr. Já se můžu připojit ke slovům našeho předsedy. Myslím si, že ten dotaz, který se ozval od kolegy a týkal se těch příspěvků všech ostatních aktérů, všech ostatních zemí, tyto údaje bychom měli ještě dostat. Myslím, že je nezbytně nutné, abychom i v budoucnu eh, vyžadovali informace a vyžadovali dialog se všemi zúčastněnými ITERu. A to vše, o čem zde dnes diskutujeme, není nic procedurálního. Ale Eh, něco vysoce politického, co se týče té rozpočtové techniky. Naprosto souhlasím s tím, co řekla kolegyně Cavalio k tomu celkovému projektu. Nyní tedy vycházejme z toho, že ty základní předpoklady Jamesa Ellisa jsou všechny správné získávám ten dojem, že vlastně většina, většinový e, názor se udává tím směrem, že ITER stojí za podporu a že Evropa by měla mít vedoucí pozici. Alespoň tak jsem to pochopil. Pokud tomu tak je, musíme očekávat od komise i rady, i v souvislosti s těmi potížemi, které máme s, víceletém, s víceletým finančním rámcem, navrhne nový návrh v souvislosti s financováním ITERu. A že nebudou postupovat krůček po krůžku přesouvání a nebudou nás každý rok nutit k nějakému vyjednávání. Jak by potom vypadala důvěryhodnost projektu, když budeme každý rok muset vyjednávat o 450 milionech? To bychom přece byli směšní. Z toho důvodu bych rád řekl generálnímu řediteli zcela jasně. Já jako zpravodaj se nenechám utiskovat nějakou lhůtou koncem září, která nám byla dána. A my jako parlament se musíme postavit naší politické zodpovědnosti a reagovat pozitivněji než rada, která není schopna jednání. Myslím, že to jsme si eh, měli všichni rozmyslet dříve. Ale co mohu říci ze svého osobního pohledu je následující. Nemám vůbec nic proti tomu, abychom na základě zlepšeného, změněného návrhu eh, v listopadu dospěli k tomu sladěvacímu řízení tak, jak je to plánováno, a pokusili se společně v rámci diskuze najít nějaké rozumné řeč, řešení. Ale prosím vás, abyste zohlednil věci, které jsme vám dnes e, svěřili. Takže to, prosím, si můžete odnést rozpočtového výboru z dnešního zasedání jako můj osobní názor. Nechceme začít vyjednávání na tom základě, že si řekneme dobře, převedeme těch 400 milionů z okruhu 2, potom zde bude vyřešený ten problém sedmého rámcového problému. Myslím, že potřebujeme v tomto parlamentu většinu i za, zvážení všech těch potíží, které zde máme. Zvlášť, ty zvláštní návrhy vždy ztratí nějakou část většiny a na konci tedy nedospějeme k žádnému konsenzu. Radím tedy komisi, aby přepracovala svůj návrh a na základě přepracovaného návrhu jsme ochotni a připraveni v odpovídajícím čase vyjednávat. Myslím, že 2.11 není zamýšleno v tom výsledném finančním rámci. Myslím, že je potřeba ten okruh 2 přenést na 2.12. Některé otázky ale zůstávají otevřeny. Pane předsedo, myslím si, že ehm, se můžeme udat tímto směrem. Zhodneme se v tom, že komise musí předložit takový celkový balíček, který se bude týkat e, finančního výhledu jako takového. Nejde totiž jen o ITER, ale i ostatní projekty, jak nám ukázala předchozí diskuze. V souvislosti s tím bychom se měli pokusit najít řešení, anebo alespoň připravit nějaká řešení pro to eh, vyjednávání v listopadu. Je potřeba zvolit pragmatičtější a lepší přístup, než který jsme nyní viděli od komise a od rady. Merci, monsieur le rapporteur, merci, monsieur le directeur. Výborně, děkuji mnohokrát, pane zpravodaji, děkuji panu generálnímu řediteli. Budeme tedy pokračovat v úvahách na to téma, jak nám doporučil zpravodaj. A nyní bod 12 dnešního pořadu dne. Jde o výměnu názoru ke zprávě paní Senové, Zlepšení rámce zprávy ekonomických záležitostí a stability v Unii, respektive rámce stability v Unii, zejména v eurozóně. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že zde nám jde o to, aby pakt stability a růstu dostal nový život, eh, což eh, je eh, cíl, který souvisí s prosazováním těchto věcí. Smlouva o fungování Evropské unie v článku 126 hovoří o postupech, které by měly být realizovány v této souvislosti ale jak malé, tak velké země tento pakt porušily. Eh, já mám určité obavy související s tím, že pokud nebudou evropské instituce skutečně aplikovat sankce tak, jak mají, tak veškeré snahy o zlepšení zprávy a řízení eh, v rámci eh, rámce stability nám neumožní ochránit Evropskou unii před další krizí. Ty postupy jsou k dispozici, ale potřebujeme je skutečně aplikovat. Proto já se obracím naléhavě na radu, aby jednala v této věci ten druhý aspekt, který si myslím, že by mohl vést eh, k úspěchu těchto snah eh, dát nový eh, život do těchto věcí, je role národních parlamentů. Myslím, že tyto parlamenty by měly mít lepší možnost využívat prostředků, které mají k dispozici. Z hlediska rozpočtového to, co souvisí s tímto mechanismem eh, finanční stability, eh, v této souvislosti je potřeba mít na paměti, že eh, garantory toho balíčku záchranného jsou členské státy a proto se obracím na komisi, aby se pokusila zhodnotit dopad všech těchto věcí na Evropskou unii a také, aby se pokusila o prioritizaci výdajů z rozpočtu tak abychom mohli dostat této garanci ve výši 60 milionů. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Paní Andrásenová vypracovala velice stručné, ale přesné stanovisko, které nám právě schrnula. Geran Ferm žádá o slovo. I eh, Já budu velice stručný. Eh, já jsem se eh, podíval na návrh paní Andrasenové a myslím si, že jsou to věci, které jdou proti stanovisku mé politické skupiny, ať už se to týká toho, jakým způsobem přistupujeme k paktu stabilitu a eh, i co se týče toho nového stabilizačního mechanismu. Jinými slovy, my nebudeme hlasovat pro tuto zprávu a během příštích několika dnů se pokusíme vypracovat některé pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Pan Gariga. Sí, señor presidente, sin ir tan allá como... Pane předsedo, eh, v souvislosti s tím, co říkal pan Ferm, já si myslím, že například pod bodem jedna, já si nemyslím, že se jedná o kompetenci tohoto rozpočtového výboru abychom se zabývali tímto postupem v případě eh, čerpaného rozpočtu. Myslím si, že to je v gesci eh, výboru pro hospodářství. Eh, myslím si, že paní Andresová má pravdu, když říká, že by tady měl být odkaz na ten mechanismus finanční stabilizace. To je správné, protože to pochopitelně má dopad na eh, roční rozpočet a také na ty stanovené stropy, tak jak jsme o tom ostatně již dnes hovořili. Ale Myslím si, že eh, číslo jedna není eh, přijatelný pro naši skupinu, ale přesto se domnívám, že po několika pozměňovacích návrh, z by tento, tato zpráva mohla získat náš souhlas. Pane předsedo, byl bych velice rád, kdybyste eh, mohl odsunout termín podávání eh, pozměňovacích návrhů do 17. Zatím ten termín je stanoven na 15. ale to musíme dokončit pozměňovací návrhy k rozpočtu na 2011, takže pokud byste byl tak laskav a mohl to prodloužit o dva dny, tak potom my bychom vám s velkou věčností předložili své pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Já jsem si zaznamenal váš návrh eh, odložit z 15. na 17. září lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů. Eh, já proti tomu zásadně nic nemám, ale vzhledem k tomu, že počítáme s tím, že na tom maratonském zasedání 27. 28. 29. září, že tam chceme hlasovat, tak eh, by to znamenalo, že by ty pozměňovací návrhy byly k dispozici pouze v jediném jazyce. nemůžeme zaručit překlad do všech jazyků v takovém případě. An Jensenová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tu zprávu máme k dispozici pouze v jednom jazyce i nyní. Lhůta byla tedy posunuta na 17. Myslím, že to nebude problém. Souhlasím se Salvadorem Garigou. I já jsem toho názoru, že celá ta otázka těch 60 miliard eur je něco, co je pro nás ve rozpočtovém výboru velmi významné a proto bychom se k tomu měli vyjádřit. A tímto směrem se bude ubírat pozornost mé skupiny. Merci. Děkuji. Někdo další nežádá o slovo? Paní zpravodajko, chcete si ještě vzít slovo? Ano, děkuji, pane předsedo. Já nemohu eh, reagovat eh, na eh, to, co řekl kolega Goran, protože mi nedal žádné podrobnosti týkající to, proti čemu má námitky. Co se týče pana Garigy, myslím si, že je důležité, i když to není v kompetenci tohoto výboru se zabývat otázkou sankcí, přesto si myslím, že je důležité, abychom tuto věc měli na paměti, protože jinak eh, ta celá záležitost a veškeré investice, abych to tak řekla, eh, o kterých se hovoříme, vlastně nejsou k ničemu, nedávají smysl. Eh, co řekla Ani Jensen, řekla, že se soustředí na tu částku 60 miliard to je v pořádku. Děkuji. Ano, je to téma, které má obrovské rozpočtové dopady. Je to samozřejmě výbor Ekon, který je příslušným výborem, ale eh, chtěli jsme k tomu vypracovat stanovisko, protože jsme to projednávali v souvislosti eh, s přeskumem eh, pozměňovacího rozpočtu číslo 7, o kterém jsme před chvílí hlasovali. Pokud chceme zajistit finanční bezpečnost, jistotu eurozóny a to, aby finanční mechanismy odsouhlasené v loňském v plném roce fungovaly, aby bylo možné získat dostatek finančních prostředků. A pokud bychom tomu chtěli dát nějaký trvalější charakter, pokud by padlo na takové rozhodnutí, pak je nutné, aby ten mechanismus zaručoval naprostou, naprostou právní jistotu a také rozpočtovou jistotu. Pod tlakem událostí a naléhavosti věci vlády přijaly určité rozhodnutí eh, správně, ten výsledek je pozitivní. Eh, představme si tu katastrofu, která mohla následovat, nebýt rozhodnutí z 9. května, ale ještě jsme nedoladili ten mechanismus, je to něco velmi nového a Musíme se postarat o to, aby eh, rozpočtové dopady a eh, právní základ, rozpočtový základ eh, se konsolidovaly pro tento mechanismus. Jak jste navrhovali, lhuta pro pozměňovací návrhy bude 17. září v poledne s tím, že se pokusíme zajistit co nejvíce překladových verzí. Děkuji zpravodajce. Nyní přistoupíme k bodu 13, což by měl být poslední bod, který je předmětem rozpravy na dnešním zasedání. Ostatní body jsme odložili. Je to bod kolegy místopředsedy Kalfina, který nás seznámí s návrhem poskytnutí záruky EU na ztráty EIB z úvěru a záruk na projekty mimo EU. Pan Krámbůr, ředitel pro mezinárodní záležitosti EIB, eh, má být mezi námi. Ano, tam to jste, vítejte. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, my už jsme začali o této otázce um, hovořit v takových všeobecných uh, rysech. Uh, Dneska máme před sebou pracovní materiál, eh, který bych vám chtěl předložit k vaší pozornosti. Eh, zde se objevují některé další problémy, na které musíme najít eh, řešení předtím, než přijmeme tu konečnou zprávu. Ehm, máme tedy návrh komise, který je do značné míry založen na názorech skupiny moudrých Eh, což jsou vlastně vnější ex, externí experti, což je návrh, eh, eh, přičemž návrh komise vlastně vytváří určitý rámec pro pokračování mandátu Evropské investiční banky při jejich operacích mimo Evropskou unii. Eh, částečně se jedná o eh, země, a, a které jsou eh, vlastně mimo tento rámec, ale všechny ostatní země se sem spadají ta revize odrážela rozhodnutí Evropského soudního dvora. Současný mandát bude platit až do října 2011, takže do té doby a doufám, že skutečně nevytvoříme do té doby nějaká, eh, nějaké zdroje napětí eh, v souvislosti s tímto termínem, ale v každém případě musíme eh, se dohodnout s radou, toto je spolurozhodovací proces, musíme se tedy dohodnout na tom, jak bude pokračovat tento mandát po roce 2013. Jestliže hovoříme o Eh, pokračování tohoto eh, mandátu pro vnější operace této Evropské banky musíme eh, vzít v úvahu i to, co se objevuje v té zprávě moudrých. Možná, že si vzpomínáte, že pan Michel Camdesiu vedl tuto pracovní skupinu a ten navrhl také, abychom uvažovali o dlouhodobějším Eh, rámci o tom, jakým způsobem se bude dále rozvíjet tato banka po roce 2013. On eh, přišel s řadou velice zajímavých nápadů o tom, jakým způsobem by měla fungovat tato banka. A myslím si, že eh, v těchto diskusích o konci mandátu bychom měli také vzít v úvahu některá řešení, která by mohla být v tom poločase eh, zvážena. Ten návrh eh, podle mého názoru představuje velice dobrý základ pro práci Evropského parlamentu. Eh, vychází z velice široké škály stanovisek, nejen tedy ze strany těch moudrých a externích odborníků, ale máme zde zastoupeny i další eh, zainteresované strany, ať jsou to eh, přijímající země, nevládní organizace, eh, které jsou velice aktivní a mají velký zájem právě o to, jakým způsobem bude působit tato banka vně Evropské unie. Evropská unie tedy má návrh, který Eh, vytváří daleko lepší podmínky pro koordinaci eh, cílů eh, Evropské unie s cíly Evropské investiční banky. To je první věc, kterou je potřeba vzít v úvahu, protože jestliže hovoříme o tom externím mandátu té finanční organizace Evropy, tak je potřeba vždy mít na paměti politické cíle v těch daných regionech, kde eh, banka působí. Čili návrh komise eh, představuje velice důležitý krok ku předu eh, právě v tom přiblížení těchto cílů Evropské unie v kontextu mandátu Evropské investiční banky. Kromě toho tento návrh také vytváří mnohem lepší podmínky pro koordinaci rozhodovacích procesů eh, v jednotlivých institucích Evropské unie a také na jedné straně a na druhé straně Evropské investiční banky. Ehm, za další eh, návrh komise eh, vytváří koherentnější základ pro práci Evropské investiční banky, to, to znamená při jejím působení mimo Evropskou unii Eh, eh, přičemž jsou formulovány ty základní eh, cíle a jsou dány také nejrůznější instrukce v tom smyslu, jak má tato banka fungovat v jednotlivých regionech. Tím vytváří tento návrh podmínky pro daleko konsistentnější a koherentnější politiku práce Evropské investiční banky v různých regionech za hranicem Evropské unie. Myslím si, že Evropská unie má velice dobré zkušenosti eh, s prací v těchto jednotlivých regionech a co je důležité, je to, že je potřeba eh, vycházet z toho, čeho již bylo dosaženo. Um, Eh, měli bychom také zvažovat nejrůznější názory Evropské investiční banky, které také směřují eh, k tématům, které představují vysokou prioritu pro náš výbor. Přesto však existuje řada otázek, které bude potřeba ještě eh, vzít v úvahu předtím, než budeme hlasovat o té konečné zprávě. Co se týče těchto otázek, chtěl bych říci, že stanovisko eh, rady se zdá být poměrně konzervativní v tom smyslu, že chce, aby věci zůstaly tak, jak eh, existovaly dodnes, eh, přičemž by mohl, mohl vzniknout určité podmínky, které odpovídají tomu návrhu komise, ale nedošlo by k žádné zásadní změně těch stávajících parametrů. Eh, ještě dvě otázky, o kterých eh, je potřeba, abychom eh, uvažovali. Ta první se vztahuje k obecnému cíli Evropské investiční banky. Otázka je, jestli chceme vytvořit určitou kapacitu v Evropské investiční bance, tak, aby se stala institucí pro rozvoj. Myslím si, že to je také eh, obsahem té eh, zprávy pana Kambesia, který hovoří o vytvoření určitého orgánu, který by koordinoval různé politiky a různé institucionální projekty eh, v kontextu rozvoje. Chceme vytvořit silnější kapacitu, tak aby Evropská investiční banka mohla dále rozvíjet své eh, rozvojové eh, cíle a nebo eh, by měl Evropský parlament přijít s nějakým novým řešením. Například bychom vůbec nemuseli uvažovat o této otázce v tom současném kontextu. To si myslím, že je jeden z hlavních jedna z hlavních věcí, o které musíme diskutovat. Další věc se týká těch stropů, které jsou platné pro práci Evropské investiční banky v různých regionech. Ty nové země, které mají nárok na eh, pomoc od investiční banky, využívají stále stejných eh, cílů, jestliže vezmeme v úvahu, že v některých z těchto regionech práce této banky byla mimořádně aktivní a eh, již bylo vyčerpáno 60 těch eh, stropů, a to již v době poločasu, a jestliže vezmeme v úvahu ty některé další země, tak to by potom znamenalo daleko, nižší, daleko menší možnosti pro Evropskou investiční eh, banku pro spolupráci s bezprostředními sousedy Evropské unie. <clears throat> Existuje ještě řada dalších otázek, eh, které, na které bych vás chtěl upozornit. Za prvé, Eh, se jedná o institucionální roli eh, při eh, stanovení priorit Evropské investiční banky. Možná, že bychom chtěli zvýšit roli té služby pro vnější činnost, i když komise sama má již velice významnou úlohu. Myslím si, že Evropský parlament by také měl mít zodpovědnost za eh, dohled nad eh, výsledky Evropské investiční banky eh, mimo hranice Evropské unie. Za druhé, pokud chceme mít stanoveny jasnější cíle pro tuto banku, tak pak bychom měli mít jasná kritéria, která se potom promítnou do těchto cílů. Měli bychom si také říct, jakým, jaké referenční hodnoty budeme používat a jak budeme monitorovat uh, další eh, vývoj. Opět, eh, pokud se podíváme na podrobnosti těchto návrhů, tak eh, si uvědomíme, že s tím souvisí ještě celá řada neřešených problémů. Dále je to otázka spolupráce s dalšími mezinárodními finančními institucemi. Ehm, velice často Evropská unie spolupracuje s institucemi Světové banky, s některými národními rozvojovými agenturami. Eh, dále s komerčními a nekomerčními institucemi, které se zabývají rozvojem nebo čistým financováním. Ta, tam, kde Susová zpráva eh, přichází s něčím, co je velice cené podle mého názoru a sice nabízí vytvoření jakési platformy, kde jednotliví donátoři by měli možnost koordinovat eh, svou činnost v jednotlivých zemích. Rada by eh, radši nechala tuto otázku eh, na budoucí diskuse, ale já si myslím, že my bychom měli začít tuto diskusi, nebo bychom si měli alespoň stanovit určitý rámec pro tuto diskusi o eh, možnosti vytvoření takovéto platformy. Máme velice dobrou zkušenost a také Evropská investiční banka má mimořádně dobré zkušenosti právě ze spolupráce s dalšími finančními institucemi. Další otázka, kterou budeme muset také vzít Eh, na eh, budeme muset vzít v úvahu, je otázka propojení eh, grantu a půjček, což by nám dalo daleko větší možnost přístupu k fondům této banky a také by to znamenalo pro tuto banku, že může být daleko aktivnější Eh, v těch zemích, které eh, nemají eh, vysoký kredit. Hovořím zde o chudých zemích a to je přesně to, o co nám jde. I v této oblasti máme mimořádně dobré zkušenosti. Pokud budeme o těchto věcech hovořit podrobně, tak uvidíme, že i zde stále ještě je řada neřešených otázek a i to by se mělo stát věcí, která bude eh, v hledáčku našeho zájmu. Pak je to otázka transparentnosti, eh, otázka úlohy nevládních organizací, přijímacích zemí a tak dále, otázka monitorování činnosti eh, Evropské investiční banky. Myslím si, že během posledních několika let došlo k velkému zlepšení v tom smyslu, eh, že byly vyloučeny ze spolupráce společnosti, které jsou eh, v těch daňových rájích. Dále je tady stále ještě otázka eh, některých nevládních organizací, které by měly mít větší transparentnost. Ehm, když si myslím, že v této oblasti nemůžeme nebo nemusíme očekávat žádné zásadní problémy. Ehm, pokud skutečně se snažím se soustředit jen na ty základní věci. Není můj příspěvek úplně vyčerpávající, ale ještě musím zmínit otázku týkající se uvolnění eh, dalšího eh, mandátu eh, v Evropské investiční bance v současné době je rezervní fond eh, ve výši 2 miliardy euro. A teď je tedy návrh, aby byla uvolněna tato rezerva tak, aby mohla Evropská investiční banka eh, s těmito fondy pracovat. Ten návrh spočívá v tom, že bychom eh, měli umožnit Evropské investiční bance financovat projekty související s klimatickými změnami, respektive se zlepšením situace v této oblasti, což je Eh, dobrý nápad. Nemáme tady eh, žádně přesně stanovené stropy pro jednotlivé regiony, ale opět, pokud tedy odsouhlasíme uvolnění těchto eh, dalších garancí, tak potom se budeme muset zamyslet nad tím, jestli ty jak jsou tyto projekty v jednotlivých zemích eh, financovány, jestli budeme mít také možnost použít nějakých dodatečných eh, požadavků, například jestliže budeme financovat eh, projekty v Indii, v Číně, budeme chtít, aby tyto země například budou souhlasit také s tím, na čem se dohodla Evropská unie, například v Kodani, Eh, nebo co napravila v Kodani, anebo necháme to na Evropskou investiční banku, necháme to na této bance, aby eh, přistoupila k těmto zemím tak, jak sama eh, uzná za vhodné. To jsou tedy ty hlavní věci, pane předsedo, o kterých si myslím, že bychom měli hovořit. Myslím si, že je to hodně na podprogramu ten harmonogram je skutečně nabitý, máte ho ostatně uvedený pod bodem 13 v Kobo News k tomuto stanovisku by se mělo vyjádřit sedm výborů. Já se snažím koordinovat práci ostatních výborů, což pochopitelně znamená také vedení konzultací s dalšími zainteresovanými stranami. Většina těch věcí, o kterých jsem teď hovořil, již byla probrána a odsouhlasena většinou. Kdybychom v ideálním případě se mohli shodnout s radou, pak bychom mohli hlasovat o těchto otázkách v červnu, eh, v lednu příštího roku. Pokud bychom potřebovali pro dohadovací proces další eh, čas, tak potom zcela určitě bychom měli tento proces absolvovat během prvních několika měsíců příštím roce, tak abychom na jaře příštího roku měli řešení což by zabránilo tomu, že by Evropská investiční banka měla problémy při poskytování e, svých služeb mimo Evropskou unii. To je tedy to, co e, já vám navrhuji, co se týče harmonogramu a myslím si, že bychom e, měli skutečně se pokusit o to tento proces navigovat co nejhladším způsobem. Děkuji vám, pane kolegové. Merci, monsieur le rapporteur. Výborně, děkujeme, pane zpravodaji. Nikdo nežádá o slovo, ale přece jen Helga. Ano, děkuji za tuto prezentaci a za všechny informace. Myslím, že to je velmi zajímavá otázka, jaká by měla být budoucí investiční politika Evropské centrální banky a jaký by měl být rozsah, za jakých podmínek by měly, členské, by měly státy eh, spolufinancovat či nikoli. Je tady ještě jedna zajímavá otázka, protože v podstatě mezi, mezi Francií a Německem se vede politický spor o to, zda by ECB měla být politicky regulovaná či nikoli. Dotýkáte se této eh, otázky ve své zprávě nebo, nebo ne? Ovšem hovoříme zde o EIB, nikoli ECB. O investiční bance, nikoli centrální. To je drobný rozdíl. Jiné žádosti slova nejsou. Takže děkuji našemu zpravodaji. A po jeho vynikající prezentaci bych rád potrhl politický význam této věci. Jak nám zpravodaj připomněl, eh, skupina moudrých, která předsedala bývalý eh, předseda eh, MMF, pan Kamdesu, pan Kamdesu byl tak laskavý, že nám zde ve výboru prezentoval závěry své skupiny předtím, než je zveřejnil a než je poskytl komisi, která poté vypracovala návrh nařízení, A je tady několik politicky velmi důležitých aspektů u tohoto návrhu. Zeména v době, kdy, jak ukazovaly diskuse dnes odpoledne, jsou peníze stále vzácnější a stále dražší, nebyl bych překvapen, kdyby závěr, na kterém se shodnou v dovolacím řízení všechny tři instituce, kdyby byl takový, že je třeba eh, více jak si dojít tu krávu, kterou představuje EIB, abychom financovali komunitární projekty. Samozřejmě se v Nařízení nehovoří o tom, jak rozdělovat prostředky EIB mezi interní a externí projekty. Nicméně toto vlastně je pozadí naší diskuse o budoucnosti EIB a jejich činnostech mimo Unii. To musím mít na paměti. Kromě toho, jak říkal pan Kalfin, pomoc projektům v rozvojových zemích to je role, kterou plní už řada jiných mezinárodních finančních institucí, jako je Světová banka především, anebo také regionálních institucí na kontinentech a subkontinentech a e, projektových institucí. Od listopadu, pokud všechno půjde dobře politicky, se počítá s novým summitem Unie pro Středomoří a jedním z předávaných témat má být vytvoření banky pro Středomoří. Zda to rozhodnutí padne, eh, jak bude či nebude tento nový nástroj propojen na EIB. Tady opět eh, musíme přemýšlet o tom, jak využívat eh, kvalitní nástroje, spíše než možná vytvářet nové, a zamýšlet se také nad novou možností, kterou bude mít EIB podle tohoto nařízení Eh, a jak to uvést v soulad eh, s těmi možnostmi, které byly dány dříve a s tím, co plní na instituce. Pan Kalfin také hovořil o problému podmíněnosti, tedy politických podmínek u půjček. To je velice citlivé téma. Unie se zde nikdy nevedla příliš efektivně, pokud je o své dary, o svoji rozvojovou pomoc financovanou z komunitárního rozpočtu. Ve svých dohodách se, se, zemi, se zeměmi, které jsou příjemci pomoci, máme vždy klauzule, které to všechno zpřísňují, ale jen málo kdy se to v reálu uplatňuje a vymáhá. Politicky to, to je něco jiného, protože půjčka není, nerovná se dar, pomoc. Čili je možné tam klást nějaké politické podmínky? Oficiálně to nikoli. Pooficiálně? no to je třeba zvážit. A u témat, jako je toto, budou potom představitelé EIB do toho mít co mluvit, protože v Světové bance a v podobných institucích existují určitá etická pravidla, která samozřejmě platí pro EIB, a není možné je obejít. Já tedy zmiňuji některá tato témata, abych podtrhl význam slov a prezentace našeho zpravodaje a abych také jasně naznačil, že tento návrh si zaslouží mimořádnou pozornost. Vidím, že už se další eh, kolegové nehlásí o slovo. Předpokládám tedy, že slova zpravodaje převážně sdílíte. Eh, pan ředitel by k tomu chtěl něco dodat? Rád, pane předsedo. Já si myslím, že to, co jste teď právě řekla, také co řekl pan zpravoda, to jsou věci pro nás mimořádně důležité. Chtěl bych připomenout tomuto výboru, že to, co dělá Evropská investiční banka mimo hranice Evropské unice, ulice vyplývá z určitého mandátu. Jinými slovy, e, my implementujeme určitou orientaci, kterou máme dánu tímto mandátem. A z tohoto Eh, pohledu se vnímáme jako orgán, který vlastně také plní určité politické zadání, což souvisí trošičku s tou kondicionalitou. Přesně myslím, že máte pravdu, že eh, mezi grantem a eh, půjčkou je velký rozdíl, ale jestliže se jedná o bezpečnost například, nebo o klimatické změny, nebo o zlepšení pracovních podmínek, tak aby došlo ke změně eh, migračních vln, tak to odpovídá politickým cílům a to vlastně ekvivalent eh, kondicionality v oblasti půjček. Eh, já rád budu, když i nadále budu považován za dojnou krávu, Eh, já si myslím ale, že eh, ty garance, které nám dává k dispozici rozpočet, eh, zatím nestály evropské daňové poplatníky ani rozpočet jediné euro, ale současně to umožnilo naší bance poskytovat vysoké která souvisí opět s těmi politickými cíly a s určitými riziky. Čili my budeme rádi tou dojnou krávou i e, nadále. Co se týče e, těch otázek, o kterých hovořil pan zpravodaj, myslím si, že jsou všechny velice e, věcné. I my se těmito otázkami zabýváme, považujeme je za naprosto zásadní. Eh, já nechci vás moc zdržovat, ale možná, že bych měl ke všem těmto otázkám se eh, vyjádřit. Co se týče eh, rozvojových otázek, tady bych pouze mohl zopakovat to, co řekl ten výbor moudrých. Myslím si, že když budeme žádat o navýšení v oblasti rozvoje, tak nám to prosím dejte a to se netýká pouze personálu, ale i jiných věcí, protože potřebuje mít zajištěný i přístup ke grantům. E, v této souvislosti bych chtěl e, také reagovat na slovo efektivita, který se objevuje v tom návrhu e, zprávy. Myslím si, že toto slovo není dobře použito, protože my můžeme skutečně dokázat, že jsme mimořádně efektivní, tak jak říká pan Kamdesis, že někdy můžeme hovořit o nákladech na efektivitu, protože jestliže A pardon, e, to je otázka účinnosti a efektivity. E, chtěl bych také říci, co k těm e, stropům. My jsme reagovali na krizi v rámci svého mandátu během posledních dvou let a to vedlo i k vytvoření určitého rozdílu těch částkách, eh, které eh, máme k dispozici, budeme se tím muset zabývat eh, v tom globálním kontextu. Co se týče roli parlamentu, to velice vítáme, jak tedy v té oblasti, že byste vytvářeli ty cíle a také hodnotili dopad toho, čeho jsme již dosahli. Možná, že můžeme mít určité problémy v praxi, například eh, tak, jak se to objevuje v tomto textu, eh, kdyby parlament chtěl být eh, zaangažovan přímo také v té implementační fázi, což si myslím, že by mělo být ponecháno v našich rukou, jestliže chceme dosáhnout těch cílů. Co se týče toho propojení těch grantů a půjček, tak tady si myslím, že to velice vítáme. Ehm, co se týče těch eh, finančních center mimo eh, toto území, asi víte, že eh, my jsme ve vedoucí pozici, jsme dále než ostatní finanční instituce v této věci a někdy to skutečně vede k určitým problémům, když se zúčastníme spolufinancování s dalšími institucemi, protože pokud nemáme stejné standardy, tak potom některé země, přijímací země si stěžují, což není příliš dobré Čili čím dříve budou ty ostatní instituce na stejné úrovni, tak o toto bude pro všechny lepší. Co se týče klimatu, a otázek, otázky eh, těch zemí, které se řídí eh, kodaní nebo eh, ne. To je velice delikátní záležitost. Já eh, beru v úvahu to, co jste řekl a také to, co se říká ve zprávě, ale chtěl bych vás spornit na to, že když my například působíme v Číně, tak to není proto, že by Číňané potřebovali peníze, ale protože eh, Číňané si váží dvou věcí, které jim přinášíme. Za prvé, to je ta technická expertíza a to nám také říkají. My jim můžeme skutečně pomoci vybrat eh, projekt, který je, který má nějakou cenu a ne jen nějaký projekt, jenom protože existuje. Takže oni skutečně si váží těch technických analýz, které jim poskytujeme a nezapomínáme také na další věc a sice, že jim nabízíme také evropskou technologii, takže to jsou věci, které je potřeba zvážit také při eh, úsudcích o těchto věcech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli. Eh, zástupce komise si nepřejezí slovo k této věci, takže pane zpravodaji, poprosím vás o závěr. Já myslím, že nás čeká velice zajímavá diskuse. Já bych určitě souhlasil s tím, co právě řekl pan de Kliankur. Jde totiž o efektivnost eh, evropských politik a o roli, kterou EIB sehrává při naplňování těchto politik. Já jsem nehovořil o účinnosti bankovních operací, EIB samozřejmě to ne. A hovoříme-li o roli parlamentu, tak eh, ta spočívá v nastavování těch politik eh, a v sledování výsledků a toho, do jaké míry EIB přispěla k naplňování cílu e EU v této konkrétní oblasti. Takže já bych naprosto souhlasil s tím, co jste právě uvedl a myslím, že na to můžeme navázat potom do budoucna. Výborně, děkuji pane zpravodaji. Pokud je o harmonogram pro tuto věc, váš návrh, pane zpravodaji, odpovídá tomu, co je v Kobo News, ano? Takže 27. října prezentace návrhu zprávy. Do té doby nás bude plně zaměstnávat rozpočet pro 2011. Hluta pro poznací návrh 4. listopadu a doufáme, že přijetí závěrečné zprávy potom 1. prosince. S tím, že třeba vědět, že eh, výbory AFET, EKON a pro zahraniční obchod Eh, nám musí poskytnout své stanovisko a měli by je poskytnout 25. a 14. října. Jsou ještě další výbory tady, které budou poskytovat stanovisko a to ve stejné lhutě. Pokud již nejsou žádosti o slovo, vyčerpali jsme dnešní pořád dne. Viděli jste dokumenty, které byly distribuovány pro informaci a rád bych ještě připomněl, že v zásadě tedy to příští maratonské zasedání má proběhnout 28., 29. a 30. září. Je možné, rozhodneme o tom na schůzi koordinátorů dnes večer, je možné, že zařadíme ještě další schůzi na pondělí večer, příští týden, pardon, ne v Bruselu, ale ve Štrasburku. V první den plenárního zasedání ve Štrasburku se možná ještě sejdeme. Eh, uvědomíme vás zítra dopoledne. Eh, pane Hagonde, něco pod bod různé. Ano, jenom praktická věc. Myslím, že teoreticky za to je možné předložit pozici návrh k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizace, že je možné předkládat pozměňovací návrhy. Protože jsme bod paní Matery odložili na příští schůzi, tak aby mě zajímalo, zda se mění termín pro pozměňovací návrhy. Zatím ta lhuta není stanovena, odpovídá předseda. My vám to sdělíme, jakmile tu lhutu stanovíme. Děkuji a končím schůzi. Poprosím koordinátory, aby zůstali. Přerušíme schůze na pár minut. Koordinátory poprosím, aby se trvali v místnosti a ještě čtvrt hodinku využijeme tlumočení.